Tak vážení kolegové, myslím, že můžeme zahájit naši dnešní schůzi. Já líbě. Takže kolegyně, kolegové, zahájíme naši dnešní schůzi výboru a hned se podíváme na náš pořad jednání. Takže nejprve zde máme přijetí pořadu jednání, bod číslo jedna. Pokud nemáte žádné námitky, tak, tak považujeme pořad jednání jako takový za schválený. Tím se dostáváme k bodu dva sdělení předsedy. Jako vždy schůze výboru je vysílaná online. Máme zde tlumočení do 20 jazyků dnes. Mohu vám sdělit, že Eh, příští schůze je naplánovaná na š... respektive, že schůze naplánovaná na 6. ledna 2020 se nebude konat. A potom vás dále chci informovat, že dnes večer po schůzi se koná koktejl. Takže přímo po schůzi to bude takový, takové neformální setkání na oslavu konce eh, letošního roku, abyste se mohli neformálně kontaktovat. Tím se hned dostáváme k prvnímu obsahovému bodu dnešního pořadu jednání, to je udělení absolutoria za rok 2018, souhrný rozpočet EU. Evropská komise a bez dalšího předám slovo našemu zpravodaji panu Atilovi Ara Kováčovi. Prosím, máte slovo. Děkuji. Pane předsedo, omlouvám se, já budu velmi stručný, protože hned po této prezentaci mám další prezentaci a přejdu do mé maďar, mateřštiny, maďarštiny. Děkuji, takže já jsem se snažil Eh, zpracovat vyváženou zprávu a zdůraznit ty nejdůležitější věci. Nicméně jsem také byl konfrontován s určitými aspekty, jako například délka tedy toho dokumentu, jeho obšírnost. A to, co jsem nemohl uvést do toho dokumentu, zapracuji do pozměňovacích návrhů, které vlastně se mohou předložit do 6. prosince. O co jde tedy v tomto návrhu? Tak Převzal jsem hodnocení Evropského účetního dvora, eh, pokud jde o transakce k vlastním zdrojům, že tedy to probíhalo řádně takže eh, celková chybovost nebyla vyšší než 2,4%, nezhoršila se tedy tato chybovost. Rád bych zdůraznil, důležitou věc, že při vyjednávání jednotlivých eh, kvalitativních eh, stan musí být tedy for, respektovány kvalitativní aspekty zdraví, lidského zdraví a zdraví zvířat. Potom snažil jsem se v tomto dokumentu také poukázat na nebezpečí renacionalizace a také jsem zdůrazňoval eh, zele, eh, důležitost zeleného zemědělství. To hraje určitě důležitou roli v 21. století. Kromě toho bych rád zdůraznil, že je důležitá podpora mladých zemědělců, stejně tak jako je důležité zjednodušování pravidel a snižování administrativní zátěže pro zemědělce a <clears throat> farmář a farmy. Také jsem se zmínil o pozměňovacích návrzích, které se budou týkat následujících eh, věcí. Chtěl bych požádat komisi, aby prováděcí kvóty v regionálním rozvoji tedy zvýšily a také kvóta využívání absorpce eh, pro, finančních prostředků, aby se zvýšila. Také bych chtěl zdůraznit význam digitalizace v zemědělství, chytré farmy, smart farms a chytré vesnice, smart villages, to jsou programy, které již běží a musí být zlepšeny a harmonizovány. A v neposlední řadě bych chtěl, chtěl také poukázat na spravedlivé rozdělení mezi jednotlivými členskými státy a v rámci jednotlivých členských států. Takže to, je, to jsou ty nejdůležitější body z mého krátkého textu a děkuji vám za pozornost. <clears throat> Ano, děkuji panu zpravodaji. A nyní se dostáváme ke stínovým zpravodajům. Za EPP, zde vidím kolegu Dorfmana, děkuji. Pane kolegyně zde bohužel nemůže být, proto se pokusím přečíst, co mi předložil. Nejprve bych chtěl stínový zpravodaj srdečně poděkovat zpravodaji za ucelenou práci na této zprávě. Je přesvědčen, že bychom měli pokračovat takto dále. Pro nás tam nejsou žádné podstatné problémy eh, v tomto návrhu, takže v podstatě se budeme eh, držet toho, co bylo navrženo. Podíváme se ještě více dopodrobna na pozměňovací návrhy. Pokud tedy je tam ještě něco, co by mohlo zlepšit stávající text, ale jinak eh, nemáme žádné zásadnější problémy s textem zprávy, tak jak je navržena. Děkuji. Děkuji kolega Kristensen. Děkuji za to, že mi dáváte slovo. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také zpravodaji za tento text. Rád bych zdůraznil jeden bod. Systém kontrol a integrované zprávy, ten je opravdu rozhodující pro to, aby se snížila chybovost v platbách. Tento systém bude hrát i nadále velice důležitou úlohu při zavádění společné zemědělské politiky po roce 2020. Je to pro nás velice důležité, protože v textu komise se hovoří o e, s dohodě o volném obchodu. To je dohoda, která by měla být ambiciozní a země, které s námi vyjednávají, musí si být vědomi toho, že je to nesmírně ambiciozní, náročný text s jasnými a ambiciozními cíly. Jsou to země, které odpovídají za to, aby se udržoval pořádek v systému plateb, takže je potřeba, aby mezi jednotlivými členskými státy byla transparentnost v tomto systému výplat. Například v Dánsku se zveřejnila čísla týkající se podpory pro jednotlivé členské státy a myslím si, že toto je dobrá věc, že by se tato čísla plateb v jednotlivých členským státům měla zveřejňovat. Je to určitě dobré pro celou Evropskou unii. Jsou tam ukazatele. Ukazatele samozřejmě hrají také velice důležitou úlohu. Umožňuje to ještě zlepšovat fungování společné zemědělské politiky po roce 2020. A na závěr bych chtěl říci, že je důležité, aby SZP přispívala k takzvané zelené revoluci, k zelenému přechodu. Takže s tím souvisí otázka zelených technologií a to by mělo mít naprostou prioritu. Děkuji. Děkuji. Kolega Hoisling. Děkuji, pane předsedo. My také nebudeme předkládat žádné obsáhlé eh, pozměňovací návrhy, nicméně ještě potřebujeme více času, abychom se tím, tímto tématem zabývali. Musíme předcházet korupci v zejména v některých evropských eh, členských státech. Myslím si, že toto je potřeba zdůraznit, protože zde jde o důvěryhodnost Evropské unie a o veřejné prostředky Evropské unie. Toto musí být také zdůrazněno. Pokud bychom to neudělali, tak by důvěryhodnost eh, Evropské unie byla snížená vlastně. Eh, ztratila by celá společná zemědělská politika na důvěryhodnosti. Pak zde máme ty nové cíle komise v rámci nové zelené dohody. Na to se musíme tedy ještě podívat a ještě předložíme pozměňovací návrhy v tomto směru. Děkuji. Nyní kolega Kučník. Nie zgłaszamy popravek do tego. Z naší strany žádné pozměňovací návrhy k této zprávě. Ano, děkuji. Z jiných eh, politických stran zde nevidím zpravodaje, respektive stínové zpravodaje, čili tážu se, chce ještě někdo si vzít slovo z kolegyň nebo kolegů z jiných frakcí nebo kolegové obecně? Ne? Není tomu tak? Dobře, takže tím bych ještě jednou bych tedy na závěr dal slovo zpravodaj, aby se reagoval na to, co zde zaznělo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem kolegům za vyjádřenou podporu. Vidím, že vlastně ideologicky Samozřejmě máme určité rozdíly, ale v této otázce jsme dosáhli konsenzu, což mě samozřejmě těší. Jeden z cílů eh, při zpracování této zprávy bylo, aby to znění bylo co nejvyváženější. Snažil jsem se opravdu najít eh, rovnováhu. Doufám, že každá frakce tam našla určité poselství a mělo by to splňovat společný cíl a aby vlastně Evropa eh, se zlepšovala v oblasti společné zemědělské politiky a toto by měl být společný cíl náš všech. Předseda, děkuji, kolego. Ještě jsem zapomněl předtím udělit slovo komisi. Chcete se vyjádřit? Prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Já jsem ředitelka příslušného oddělení na DG Agre. Já bych chtěla zdůraznit to, že váš návrh stanoviska také zdůrazňuje, že je opravdu eh, vysoká úroveň spolehlivosti a záruk v společné zemědělské politice, že chybovost je velmi nízká. Myslím si, že už koordinátoři řekli, že přímé platby jsou důležitou věcí, takže komise také ve své pravidelné zprávě napsala, že zde v přímých platbách nedocházelo k chybám. Děkuji vám, že jste uznali eh, kapacitu tedy eh, zlepš- v oblasti zlepšení ze strany Evropské komise. Spravodaj řekl, že ta zpráva byla velmi dlouhý dokument. Já bych jen chtěla upozornit na to, že komise se Eh, snažila eh, v této zprávě eh, stanovit určitý rámec pro výkonnost a vlastně komise už akceptovala ta doporučení, která byla formulována z vaší strany. Je zde samozřejmě ten celý nový rámec pro výsledky, pro výkonnost v společné zemědělské politiky po roce 2020. Samozřejmě o tom budeme ještě hovořit v rámci strategického nařízení. Chtěla bych jen říct, že toto je to, o co se komise snažila a také bych ještě chtěla šít si o té situaci v zemědělské politice po roce 2020. Vy jste říkali, že bychom se měli vyhýbat renacionalizaci SZP, Komise se domnívá, že to, co je navrženo, by mělo také zajistit, že zde budou rovné podmínky pro všechny a toto je samozřejmě něco, o čem se ještě bude dále diskutovat, tak abychom společně zajistili, že zde bude skutečně evropská společná zemědělská politika. Ještě k několika vašim komentářům. Ano, zpravodaj říkal, že předloží pozměňovací návrhy k, regoli, k regionálnímu rozvoji a k úrovni eh, využívání eh, fondů. Myslím si, že tato úroveň už je vysoká, že zde není problém využívání nebo absorpce Eh, těchto fondů. Samozřejmě komise souhlasí, že digitalizace a všechny nové technologie by měly pomáhat jak ke snižování administrativní zátěže, tak k ozelenění společné zemědělské politiky. To je velmi vítaná věc a budeme na tom těsně spolupracovat. Rozdělování přímých plateb, to je také něco, co má komise ve svém návrhu a na závěr bych ráda uznala, že ve vašem návrhu hlavně hovoříte o o eh, pravidlech právního státu, dodržování práva. Myslím si, že toto je velmi důležité. Komise neustále říká, že když hovoříme o těchto zemědělských otázkách, vyšel ostatně i článek v New York Times, tak musíme eh, pro oddělovat ty podvody, o které potom prošetřuje OLAF to vlastně se zabývá tím DG Agri a my vlastně monitorujeme velice eh, blízka v jednotlivých členských státech, jak jsou ta pravidla při rozdělování dodržována. Ale pokud se týká o pravidla práva, dodržování práva právního státu, tedy například eh, kupování pozemků v členských státech, tak zde komise také Eh, na mást návrh eh, na ty, pro tyto záležitosti po roce 2020 a samozřejmě pozoruje, sleduje velmi zblízka tady eh, tyto věci ve spolupráci se všemi odděleními komise a s členskými státy. Děkuji. Děkuji komisi, tak chce zpravodaj ještě nějak zareagovat? Ne, nevypadá to tak, takže bych rád řekl, že lhůta pro pozměňovací návrhy je 6. prosince do 13 hodin 22. ledna budeme schvalovat zprávu a příslušný výbor bude hlasovat 20. února o této zprávě. Takže tím se dostáváme k dalšímu bodu jednání. Politi- a tím je eh, politika v oblasti hospodářské soutěže, výroční zpráva za rok 2019. To má tradici v našem výboru už od roku 2016 a včetně toho, že my zpracováváme stanovisko. Kolegyně Karvaješ je eh, zpravodajkou a eh, byla nám předložena eh, tato zpráva. Eh, děkuji, pane předsedo, budu hovořit portugalštině. Začala bych připomenutím toho, eh, že politika hospodářské soutěže nám musí umožnit sledovat cíle společné zemědělské politiky, která ovšem má přednost před pravidly hospodářské soutěže, jak bylo nedávno potvrzeno. To samozřejmě je oprávněno výjimečností zemědělského sektoru. Takže je třeba zajišťovat, aby konkurenční politika přispívala k posilování postavení našich zemědělců a přispívala také k zájmům jak producentů, tak spotřebitelů. Stanovisko je eh, velice stručné, poněvadž eh, má omezený rozsah. Když se podíváme na kontext eh, politiky hospodářské soutěže a politiky zemědělské, tak ty jsou zde zmíněny pouze velmi stručně, poněvadž bylo třeba zahrnout také například využití, využívání státní pomoci eh, při zavádění širokopásmového připojení. To je velice důležité, poněvadž inovace a digitalizace v zemědělství eh, bude sehrávat významnou roli, eh, tak aby tedy proto, aby venkov nezaostával. Já tady eh, navrhuji eh, čtyři pozměňovací návrhy eh, k výroční zprávě a předpokládám, že kolegové budou také překládat další. Důležité v oblasti hospodářské soutěže z hlediska zemědělského zemědělské tématiky jsou také družstva a združení zemědělců. Tady vítám zprávu, respektive studie studii Evropské komise eh, o eh, například eh, hovězím masu a obilninách. A tady jde o posilování pozice farmářů v potravinovém řetězci a umožnění slušného živobytí pro farmáře. Nebudu to rozvíjet nějak do délky, Eh, chtěla bych zdůraznit ještě také směrnici o neférových obchodních praktikách, eh, kde je třeba eh, dosáhnout silnější vyjednávací pozice pro farmáře. Komise toto musí úzce sledovat a také se snažit šířit osvědčené postupy, pokud budou identifikovány. Také je třeba vyrovnávat eh, rovnováhu mezi jednotlivými účastníky eh, obchodu a trhu a je třeba se zaměřit eh, na určitý, na, na dopady, které mohou mít například nákupní asociace, poněvadž už jsme zjistili, že toto může mít negativní vývoj a některé orgány, v některých zemích tedy orgány pro ochranu hospodářské soutěže již zahájily eh, správně řízení. A v neposlední řadě hm, je eh, třeba se zabývat otázkou eh, toho biozemědělství, jak o tom hovoří nová předsedkyně komise, a týká se to tedy přesunutí státní podpory eh, v této oblasti, která se má tedy přesunout z DG Agri do DG Competition. Eh, podle nás je nutné toto integrovat do orgánu, který se zabývá zemědělstvím, tedy DG Agri, eh, poněvadž je třeba monitorovat změny v sektoru a také v souvislosti s ním zamýšleným Green Dealem. Takže tolik z mé strany a samozřejmě jsem připraven odpovídat na otázky. Děkuji vám, paní kolegyně, za představení návrhu zprávy. A nyní dávám slovo eh, kolegovi Budovi, který je stínovým zpravodajem za e eh, EPP. Děkuji vám. Chtěl bych poděkovat paní zpravodajce za odvedenou práci. Chtěl bych také zdůraznit, že máme tady studii o organizacích producentů. Míra organizovanosti se liší od jedné členské země ke druhé a hovoří se ve studii, že hlavním Důvodem pro to, aby se organizovali, je zajištění a posílení pozice v potravinářském eh, řetězci a někdy také eh, přístup na další trhy. Nicméně podle zkušeností eh, například v Rumunsku nebo Bulharsku, tady se zmiňují, zmiňuje problematika cen. Například ceny mléka se za posledních 20 let vůbec nezměnily ačkoliv eh, v obchodu prodejní ceny jsou výrazně vyšší. Proto tedy zemědělci a spotřebitelé Evropské unie by neměli být těmi, kdo eh, musí toto všechno platit, tedy za ceny eh, diktované trhem. aby bylo možné dodržovat zásady politiky hospodářské soutěže, musíme musíme eh, pomáhat eh, k tomu, aby eh, ta nerovnováha se zmírňovala a aby podmínky hospodářské soutěže byly všechny, pro všechny stejné. Budeme se muset eh, postavit eh, ke cenové politice jinak. Eh, bude třeba více zohledňovat inovace, sociální dopad a další. Také bych chtěl zmínit korelaci mezi výrobními náklady a výkupní cenou. Bohužel často dochází k tomu, že farmář musí prodávat svůj eh, produkt eh, za cenu nižší, než jsou, než jsou výrobní náklady. Děkuji, pane předsedo. Návrh stanoviska je velice dobrým východiskem pro naší práci. Máme zde velmi eh, dobrý seznam, eh, seznam témat, eh, kterými bychom se měli zabývat. A myslím, že bychom měli pokračovat v monitorování oblasti pesticidů. Zároveň je třeba přijmout včas legislativu pro přechodné období, tak abychom nevnášeli napětí do trhů. A chci ještě také zdůraznit strategii z farmy až na talíř. Toto je myšlenka či princip, kterému by se mělo věnovat více pozornosti Eh, spolu se strategií eh, zemědělství a organizací trhu. Děkuji pan kolega eh, Rusem za EKR. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji taky paní zpravodajce za výborný návrh stanoviska. Bylo poukázáno na ty nejvýznamnější body v oblasti hospodářské soutěže. Eh, samozřejmě, že musíme posilovat eh, postavení zemědělce eh, v mm, tom celém řetězci. Je dobře, že je tady zdůrazněna zvláštní role zemědělství. Tady je skutečně nutno se spojovat, eh, aby zemědělci měli silnější pozici a byli schopni dosávat lepších eh, výkupních cen. Eh, také se mě velice zamlouvá důraz kladený na trvalou udržitelnost a příslušné iniciativy. I sem je třeba investovat tak, aby zemědělcům se otvíraly možnosti z trvalé udržitelnosti budou mít prospěch samozřejmě také spotřebitelé a celá společnost. A nepochybně je důležité, abychom takovéto iniciativy podporovali a případně zajišťovali výjimky z mm, pravidel hospodářské soutěže. Děkuji za to stanovisko. Děkuji. Další frakce nejmenovali žádné stínové zpravodaje. Ptám se, zda eh, si někdo za frakce přeje promluvit. A pokud tomu tak není, dostává slovo pan kolega Ropé. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Také já chci poděkovat paní zpravodajce za odvednou práci. Toto patří k těm nejdůležitějším tématům, která zde vůbec probíráme, proto k tomu musíme přistoupit pečlivě. Eh, musíme dbát na zájmy producentů i spotřebitelů. Eh, hodně produktů se vyváží a konkurenty jsou tady eh, nejenom členské země navzájem, ale také třetí země pokud tedy zemědělství některé země není konkurenceschopné v rámci Evropy, tak na světových trzích už vůbec nemůže mít šanci. A toto je součástí celkového obrázku a e, je to samozřejmě důsledek rozpočtové politiky. E, pokud tedy Eh, rozpočet nepamatuje na se dostatečně, tak to samozřejmě nevyřešíme. Hospodářská soutěž v zemědělství se odehrává za speciální podmínek. Eh, důležitá je samozřejmě cena. Eh, to tam má zhruba dvoutřetinovou váhu, ale potom jsou ještě další subvence. Tady se na to musíme podívat podrobněji, poněvadž eh, ta vlastní cena je dána trhem a konkurencí a hm, eh, pak tedy ty eh, subvence, ty jsou fixní a to může skutečně deformovat celkový obraz. Komise už loni řekla, že chce mít všechny podmínky pro všechny. Já bych byl proto, a sice eh, ne jednoho dne, eh, ale aby to bylo skutečně už eh, zakotveno v nařízení komise od roku 2021. A ještě jedna věc. Je to 14 dní, kdy na Litvě demonstrovali tisíce zemědělství. Tady mám zemědělců, tady mám fotografie traktorů. A snaží se dát najevo, že za daných podmínek hospodářské soutěže v podstatě nemohou přežít. Víme, že na Litvě patří tedy ty přímé platby k nejnižším v Evropě vůbec. A také eh, vlastně jsou schopni produkovat maximálně polovinu vepřového masa, které se spotřebuje na litevském trhu. Takže toto je jeden příklad, který eh, ukazuje, že v Evropě musíme odstranit diskriminaci, eh, podmínky musí být eh, prostě rovné na tom takzvaném společném trhu. Je třeba otevřít možnosti pro nové zemědělce, kteří chtějí začít. Eh, jedině takto můžeme zajistit eh, přežití zemědělců eh, nejenom tedy středně době, dlouhodobě, ale také době krátkodobě. Děkuji za zprávu, je celkově dobrá, ale předložím rozňací návrhy. Děkuji nyní paní kolegyně Aguilera. Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve bych chtěla poblahopřát kolegyně Izabel Karvalaj, protože nám předložila velice dobrou zprávu a je to výjimečné východisko pro eh, naši diskusi o politice hospodářské soutěže. Myslím, že ta diskuse eh, by možná měla být ještě obsáhlejší. Eh, mám pocit, že někdy nevěnujeme dostatek času jednomu z problémů evropského zemědělství, jimž je nízká cena, kterou dostávají zemědělci v tom potravinářském řetězci. Víme, že máme významnou eh, směrnici o eh, nekalých eh, obchodních postupech. Čekáme, jak to budou jednotlivé země zavádět, ale vidíme, jak rok za rokem zemědělci dostávají ceny, které jsou staré 10-15 let, prostě se nehýbou. A to je celoevropský problém a let, kdy není na, na to dostatečná politická vůle. E, nemluvím o tomto výboru, protože to je jiná situace, ale nad rámec tohoto e, výboru e, zemědělci musí plnit velice náročné normy, ekologické, sociální a další. Jsme na tyto normy hrdí jako Evropané, ale Samozřejmě zemědělství se kvůli tomu dostává do situace, kdy se prostě opomíjí eh, ta nízká cena. Ovšem vlády jsou spokojené, protože spotřebitelé nakupují za nízké ceny, eh, takže těm to vyhovuje. Ale takhle se na to nemůžeme dívat, protože ty nízké ceny dostávají zemědělci, ale spotřebitelé ne vždy nízké ceny platí. A já jsem tedy velice ráda, že v bodě 6 eh, toho stanoviska se říká, a doufám, že to tedy bude schváleno, že nesouhlasíme s tímto eh, přístupem, že se nám to nelíbí, že státní podpory eh, by měly spadat pod generální ředitelství pro hospodářskou soutěž. Správně by mělo být pod generálním ředitelství pro zemědělství, aby docházelo k lepší koordinaci se zemědělskou politikou. A myslím si, že to je špatný signál, že státní podpory přejdou pod eh, generální ředitelství pro hospodářskou soutěž a vlastně v odvětví množství eh, z toho zavládlo pocit, že tady bude snad tyto podpory omezit. A je tedy třeba toto zdůraznit nové komisi, že tyto státní podpory by neměly být eh, omezeny a seškrtány. Máme trochu obavy, že by k tomu mohlo dojít po tom přechodu pod jiné generální ředitelství. Takže milá Isabel, eh, jsem velice ráda, že to tam je v tom bodu eh, uvedeno. My musíme jako výbor vyslat jasný signál. Není možné, aby státní podpory zpravovalo generální ředitelství pro hospodářskou soutěž, protože pokud na to budou aplikovat kritéria hospodářské soutěže, tak státní podpory nebudou. A já to říkám, aby to tady jasně zasnělo. A my potřebujeme tuto politiku, abychom mohli řešit problémy zemědělců, potřebujeme společnou zemědělskou politiku, a je třeba, aby tento um, rozpor v tom zásobovacím řetězci byl nějak uh, vyřešen. Ještě poslední věc. Uh, je třeba si uvědomit uh, problém s organizací producentů v oblasti ovoce a zeleniny, kde jsou některé minimální požadavky v některých zemích na akreditaci těchto organizací a nemůžeme vlastně zhoršit ty národní požadavky, aby se vytvářely organizace producentů eh, ovoce, zeleniny a do budoucna eh, oleje, protože ty podmínky se vytvářejí tak, že vlastně to odrazuje od vytváření těchto organizací. A já na to chci upozornit, že ty národní požadavky někdy vedou k tomu, že tyto organizace nejsou funkční. Chtěla jsem na to poukázat, protože v mé zemi jsme s tím udělali velký pokrok, ale ty požadavky do budoucna musí být nějak jasně dané. Je, má to být eh, vlastně struktura pro producenty, nikoli pro obchodníka a jeho zákazníky. Takže na toto upozorňuji. Ono to s tím tolik nesouvisí, ale je třeba si uvědomit, že tento problém se může objevit do budoucna. Já myslím, že to je dobrý nástroj, ty organizace producentů, ale je třeba, aby eh, ty národní požadavky byly nastavené tak, jak to bude těm organizacím vyhovovat. Děkuji. Vielen Dank, Frau Kollegin. Kollegin. Děkuji, paní kolegyně. A nyní paní kolegyně McInnes. Děkuji, děkuji za skvělou práci naší zpravodajce. Dovolte jen tři nebo čtyři poznámky. Myslím, že to je velice dobře načasované stanovisko a je tam třeba mít odkaz na tu strategii Farm to Fork, tedy z ze zemědělského podniku až na talíř, jak už se tady o tom hovořilo. Také je třeba se zmínit o konkurenci třetích zemí v oblasti norem. To je velký problém pro zemědělce. Odstavec 5, ten je velice důležitý, tam hovoříte o potřebách spotřebitelů, pokud jde o udržitelné potraviny, ale ne vždy jsou spotřebitelé i připraveni za to platit. A je třeba zdůraznit, že Eh, právo hospodářské soutěže nemůže eh, vlastně určovat cenu veřejných statků. Já bych tady chtěla mít tedy zmínku o těch klimatických změnách, o strategii Farm to Fork a podobně. Eh, už byla zmínka, že zemědělci protestují. Byly protesty v Irsku, ve Francii, v Nizozemsku, v Německu a v dalších zemích. A zemědělci opravdu mají pocit, že se budou muset, muset více soustředit na ekologické ekonomické aspekty, ale přitom ten rozpočet na zemědělskou politiku je menší a také trh často není připraven zaplatit za dodávku takového udržitelného zboží. A je tedy třeba eh, to ve stanovisku říci. A chci říct upřímně, generální ředitelství pro hospodářskou soutěž není přátelem zemědělců v tom smyslu, že jejich pohled na hospodářskou soutěž je velice zúžený. Oni se nedívají eh, na to, jaký má vliv eh, ta jejich politika na přírodu, na lidský život, na život zemědělců. A jsem ráda, že se toto zmínilo. Je třeba skutečně více uznat, že potraviny jsou základní složkou života, že spoléhají na přírodu a ten současný eh, model, který nutí zemědělce eh, vlastně z té půdy vytěžit více za méně, není dlouhodobě udržitelný. Kolegy de Castro. Děkuji, pan kolega de Castro. Děkuji, děkuji také. Já bych se chtěl přidat ke kolegům a poděkovat kolegyni Izabel za skvělou práci. Eh, to téma, na které poukázala Klára Aguilera, bych také chtěl eh, tady zdůraznit, a to je nebezpečí to, že státní podpory už nebudou na eh, DG Agri. A také by se také hrozí, že se změní právní základ pro státní podpory. Zatím máme tedy článek 42 eh, smlouvy. Je třeba tedy zajistit možná třeba i větší eh, flexibilitu. Ale opravdu tento nástroj musíme uchovat, protože jinak eh, hrozí problémy. Už jsme to viděli u směrnice o nekalých obchodních postupech, kdy je tady určitý eh, problém ve výkladu mezi eh, generálním ředitelstvím hospodářské soutěže a generálním ředitelstvím eh, pro zemědělství. Kolegyně Izabel řekla, že normy jsou navázány na smlouvy a nedochází tedy k žádnému zneužívání ze strany organizace producentů a podobně. Takže to musíme také mít na paměti. Vielen Dank. Děkuji. A nyní předávám slovo komisi. Thank you, thank you, chairman. Uh, Děkuji vám, pane předsedo. Navážu na některé body, které zazněly v diskusi. Nejprve bych chtěl zdůraznit význam toho, že otázka cen o které hovořili eh, eh, poslanci, se musí skutečně řešit. A právě za tímto účelem my, nebo komise nebo generální ředitelství pro hospodářskou soutěž se tomu v posledním desetiletí věnuje. Eh, máme studii o které také někteří z vás mluvili, a tam se analyzuje, co zemědělci v tomto ohledu dělají a snažíme se zdůraznit, že dlouhodobé řešení spočívá v organizaci producentů. Regulace může udělat mnohé, finanční podpora také, ale skutečnou odpovědí, jak oni sami říkají, to říkají sami zemědělci, skutečnou odpovědí je organizace producentů, která zlepší pozici zemědělců v tom řetězci, zajistí jim služby, jako je doprava, distribuce, Eh, kontroly jakosti a budou mít potom větší vyjednávací sílu ve vztahu s nákupčími a také se sníží jejich náklady, protože zemědělce samozřejmě nezajímá jen cena, ale také, eh, také náklady, protože z toho se pak odvíjí jejich příjem, cena minus náklady. Takže tato studie ukazuje cestu ku předu i z hlediska samotných zemědělců a my doufáme, že další zemědělci se připojí eh, k tomuto postupu a komise to podporuje a říká, že i v těch národních programech by měla být velká finanční podpora pro to, aby zemědělci mohli zakládat organizace producentů, aby se zlepšila jejich pozice v řetězci. Pak tady byla řada zmínek o přenosu jednotky pro státní podpory na eh, DG hospodářské soutěže. To je interní eh, organizační záležitost komise. Komise nicméně funguje stále jako kolegium a rozhoduje v kolegiu. Já bych chtěl připomenout pár skutečností. Právní předpisy se nemění, ty jsou stále stejné, právní základ také zůstává stejný, pravidla jsou stejná a o pravidlech může rozhodovat samozřejmě i e, toto schromáždění, takže ke změnám pravidel nedochází. Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž už se podílí na provádění e, pravidel pro státní podporu u zpracovaných Um, zpracovaných produktů, to je třeba pravidlo de minimis. A generální ředitelství pro hospodářskou soutěž a zemědělství uh, v těchto věcech spolupracují už celé roky, budou takto spolupracovat i nadále a můžete si být jisti, že tady bude konsistence mezi prováděním uh, státních podpor a společnou zemědělskou politikou. Pak tady byla zmínka o možné diskriminaci zemědělců eh, v EU, pokud jde o přímé platby. Eh, to tedy není úplně předmětem tohoto stanoviska, bude se to řešit v reformě SZP, takže bychom no, poprosili, abychom se k tomu vrátili v kontextu reformy SZP. Pak tady byly komentáře k eh, iniciativám týkajícím se udržitelnosti. To je mm, pro úřady komise velice důležité. A my pomáháme s těmito mm, pravidly udržitelnosti zemědělcům. Je to to kuře zítřka v Nizozemsku, ta původní iniciativa eh, vůbec eh, nezlepšovala pozici zemědělců, spíše se jenom navyšovala cena, eh, aniž by došlo k zlepšení udržitelnosti, ale potom na zásah vlastně nizozemských úřadů se ten systém změnil a opravdu došlo k velkému zlepšení udržitelnosti a přineslo to i vyšší ceny těm, kteří jsou připraveni tato zlepšení zavádět. E, takže generální ředitelství pro hospodářskou soutěž a komise rozhodně nějak nepodkopávají tyto iniciativy, naopak se snaží pomáhat zemědělcům vyvíjet e, iniciativy tak, aby to pro ně mělo přínos. Co se týče Eh, eh, eh, různých maloobchodních združení a dalších forem spolupráce, tak my máme, máme vlastně taková pokyny pro tuto spolupráci. Ty budou ty teď jsou tady mm, předmětem přeskumu. Do konce února probíhají veřejné konzultace, všechny zúčastněné strany se mohou zapojit a eh, dojde tedy k revizi těchto horizontálních pokynů či hlavních linií do budoucna. Takže pokud k tomu máte nějaké náměty, návrhy, tak eh, my to samozřejmě vítáme, pokud jde o koncepci eh, pravidel pro horizontální spolupráci, ať už se jedná o udržitelnost nebo o združení eh, kupujících. A myslím, že tím jsem tedy uh, zmínil všechny body, které tady zazněly v diskuse, případně můžu ještě doplnit. Děkuji. Já vielen Dank. Ano, děkuji. Komise a nyní dávám slovo zpět zpravodajce, aby zareagovala na to, co zde zaznělo. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat všem kolegům za připomínky, za cené příspěvky. Samozřejmě toto stanovisko se ještě může obohatit a zlepšit eh, a návrhy, příspěvky mohou skutečně být do něj zapracovány a také děkuji komisi za její odpovědi. To je vše z mé strany. Děkuji. Děkuji, takže bych upozornil, že lhůta pro pozměňovací návrhy je 10. prosince ve 13 hodin. Hlasovat ve výboru budeme 22. ledna 2020 a věcně příslušný výbor bude, eh, kont bude hlasovat 18. února 2020. Tím se dostáváme k bodu 5 našeho pořadu jednání zavedení programu pro jednotný trh, konkurenceschopnost podniků, včetně malých a středních podniků a evropskou statistiku. Už u, vidíme, že ten nadpis, ten název je poměrně složitý. Naše zpravodajka je kolegyně Schmidbauer. Mě máme za námi třetí trialog, možná tedy věcně příslušný výbor je výbor IMCO. My jsme zapojeni podle článku 57 a tím dávám tedy slovo kolegyně Schmidbauer. Děkuji, pane předsedo. Jak zde zaznělo, 18. listopadu jsme měli druhý trialog. Můžeme říci, že jsme dosáhli omezeného pokroku. Seznam těch technických bodů byl tedy schválen. Potom jsou tam určité politické otázky, tam, kde je věcně příslušný výbor Agri, jsou tři oblasti. Jedna oblast působnosti, druhý spolufi- předpisy pro spolufinancování a třetí se týká v rámce pro financování. Článek k oblasti působnosti, to jsou tedy um, poměrně, podle našeho názoru, je to poměrně úzký oblast působnosti, musíme tam ještě provést určité změny. Ta technická rovina, tedy ta už byla předložena tak, jak vlastně ty předpisy můžeme kombinovat vhodným způsobem v jednotlivých institucích. Co se týká předpisů pro spolufinancování, pro fitosanitární eh, op a další opatření, tam vlastně jde o princip financování. Rada tedy chce stanovit určité tou mi, rámec pro minimální financování a jsme pro, proti tomu tam by mohly, museli vzniknout určité změ, dojít k určitým změnám v rozpočtu. Mělo jed, tým je vyjednávací, tým parlamentu odmítla, aby to bylo prostřednictvím prova akcu, prováděcího aktu. Uh, to by nemělo jasně být umožněno prostřednictvím prováděcího aktu a parlament upozornil na to, že tento důležitý bod je, musíme o tom diskutovat dále na politické úrovni. A poslední bod, je, který patří do naší působnosti, se týká rámce pro financování těch programů pro financování. Očekáváme, to jsme řekli už na první schůzi, že rada pravděpodobně nebude v této fázi jednat o financování. To bude příležitost v rámci jednání o víceletém finančním rámci. Eh, to, co se týká škotu v rozpočtu, to je velká překážka a zatím nemáme žádné velké šance na to, že dosáhneme co nejdřív v nejbližší době pokroku v tom jednání. Je potřeba samozřejmě obecněji diskutovat o rozpočtu a teprve potom můžeme tady, můžou ta jednání pokročit dále. Děkuji kolegyni Schmidbauer. Chce se někdo vyjádřit k tomuto tématu? Máte nějaké připomínky nebo otázky? Nevypadá to tak. Takže i přesto, že jsme nedostali příliš dobré zprávy, tak eh, můžeme tedy ukončit tento bod eh, programu a tímto ukončuji také veřejnou, nebo přerušuji veřejnou část eh, naší schůze do 14.30 dnes odpoledne, kdy bude pokračovat veřejná část schůze a v 15.30 hodin se bude konat slyšení o reformě společné zahraniční politiky. A nyní tedy je schu- v 10.30 začíná schůze koordinátorů, která jako vždy je neveřejná.